na plenární zasedání k hlasování a bude posléze zveřejněno. Ve středu eh, jsem eh, podepsal dva právní akty společně s předsednictvím, které jsou schváleny. Názvy těchto právních aktů se také, eh, budou, se také objeví ve zveřejnění zápisu z jednání dnešního zasedání. A potom pan, pan, pan poslanec Katy se hlásí o slovo pane předsedo, s vaším dovolením od té doby, co jsme zde byli ve Strašburku, se v Irsku stala hrozivá tragédie, kde kde 10, eh, 10 občanů Irska eh, uhořelo. Prosím o dvě minuty ticha na jejich eh, počest a také Tony Golden byl eh, zabit eh, ve službě a eh, i jeho rodině bych rád poslal upřímnou soustrast, to by se mělo dostat do zápisu dnešního jednání. Pane Katy, my přeskoumáme příslušná pravidla. Co se týče článku 166 jednacího řádu, Pan Šval Ferrera se hlásí o slovo. Prosím. Pane předsedo, my jsme vás chtěli upozornit na situaci, která je velice závažná. Je to eh, absurdní zásahy vašich služeb pod vaším vedením, které se snaží omezit eh, možnost poslanců jednat. Eh, hovořím o písemných dotazech a novém výkladu eh, ze strany ústavně právního výboru, co se týče těchto písemných dotazů. Zdůvodnění poslanců, že písemný dotaz je naléhavý, eh, je spochybňován. Kdo učinil toto rozhodnutí, na jakém základě? jestli písemná, písemný dotaz je nebo není naléhavý. Musíme vědět, kdo tato rozhodnutí činí a také na základě jakých principů. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Ferrera. Já jsem byl eh, ze strany eh, mých služeb upozorněn, že s tímto eh, dotazem chcete přijít. Co se týče interpretace článku 130, tu vám zde nemohu přednést, ale bylo mi řečeno, že váš dotaz bude podroben příslušné analýze a tu analýzu co nejdříve dostanete. Dámy a pánové, podle eh, konference předsedů a eh, podle článku 149 22. Eh, října máme zápis jednání, ten máte k dispozici. A já teď navrhuji následující změnu jednání. Obě dvě vyjádření předsedů komise